First of all, a very warm welcome. Uh, Takže nejprve bych vás chtěl všechny srdečně přivítat na schůzi našeho výboru. Pan předseda Artví bohužel zde nemůže být včas a také náš místo předseda by se měl dostavit. Neměl by to být problém nejprve. Co se týká schválení pořadu jednání, pokud nemáte žádné námitky, tak tento pořad jednání budeme považovat za schválený. Bod 2 sdělení předsedy, co se týká Brexitu, hlasování je odloženo na 1. nebo 2. dubna, to bude záležet také podle tedy rozhodnutí rady, zda to bude 1. dubna, nikdo neví. Mělo by se tedy hlasovat pro to prodloužení lhůty, takže co se týká odhadu příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2020, oddíl 1 Evropský parlament, zpravodaj je pan Maňka. Měli jsme velice živou debatu v předsednictvu a myslím si, že v zásadě bychom mohli být spokojeni s těmi jednáními, tak jak jsme je uzavřeli, takže začneme hned hlasováním, jestli s tím souhlasíte, nemáte nic proti tomu. Dobrá, takže a nejdříve zkušební hlasování. Takže připravte si prosím karty, zahajuji hlasování teď. Ano, zdá se, že to dobře funguje. Děkuji. Takže nyní se dostáváme ke skutečnému hlasování. Budeme hlasovat o příloze 1. Z pozice zpravodaje je plus, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům zpravodaje po dohodě s předsednictvem. jednohlasování příloha dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to přijato. A teď se dostáváme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jak byly předloženy. Začínáme tedy pozměňovacím návrhem 7, 7 k odstavci 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže je to zamítnuto. Teď odstavec 4, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Pozměňovací návrh 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Já si myslím, že bychom to měli zkontrolovat elektronicky, takže prověříme. Končíme hlasování. Máte hlasovací kartu, takže končím hlasování. Takže 14 ko 14 je zamítnut. Pozměňovací návrh 48, 38, pardon, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 55 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom měli elektronicky ověřit. Končím hlasování. A je přijat. 16 12, 17 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 42 pro, proti, Zdrželi se? Měli bychom zkontrolovat elektronicky. Končím hlasování a je přijat. Teď se dostáváme k číslu 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 34 pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že zamítnut. Ale ověříme elektronicky. zahajují hlasování. Je to 34, 35 a ne, tak omlouvá se předseda, je to 34 a 35, takže končím hlasování. A jsou přijaty. Teď se dostáváme k 36 odpadá, takže se dostáváme k 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 40 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím. A je přijat. 41. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 4. 57. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 43. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 44 pro, proti, zdrželi se, samítnut. 45 a zde máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je přijat. 49, ten je stažen, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 52 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování, končím. Je přijat jedním hlas. A ne, je zamítnut, omlouvá se předseda, pan Karas. Takže 52 respektive 53 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 54 pro, pro proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 58 pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 102. Tady máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky, zahajují hlasování. Okay. Dobře. Takže teď jsem tady, měšíka kolegyně, že odpadá, protože, takže se dostáváme k 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme. Končím hlasování a je zamítnut. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď máme odstavec 23, ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 63 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže končím hlasování. 60 je, je tady přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 65 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 66 odpadá. 67 pro, proti, zamítnout. 68. Chcete ověřit 67? Dobře, takže zahajuji hlasování. Končím. A je zamítnut. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 69 pro, proti, zdrželi se, asi ověříme také. Končím hlasování. Je zamítnut. 70 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Je zamítnut. Teď se dostáváme k 71 číslu. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ko, teď se dostáváme ke kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. 85, kdo je pro? Je, má ta, je tam tedy ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 85, ověříme. Chcete zkontrolovat elektronicky, tak dobrá. Končím. A je přijat. 87 pro. A ten odpadá. Takže 83 pro. A tady máme hlasování po částech tedy. Yes, next one. Next one. Yes. yes. First and second part. So 83 is a split vote. Takže 83 máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. A teď druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 99 pro, proti, zdrželi se, ověříme 99. a je zamítnut velmi jasnou většinou. Teď se dostáváme k 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 90. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 91, kdo je pro? A tam je ústní pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 96. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 90 ten 95 odpadá. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Chcete ověřit? Dobře, takže 97, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je zamítnut. Číslo 98, kdo je pro? proti, zdrželi se, je přijat. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 101. Tady máme také ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 103. Tady máme oddělené hlasování opět, takže první část kdo je pro? Proti? Ověříme. 103, první část. Končím hlasování. Je přijat. Přijatá první část. Ano, i započítali jsme pana Karase. Hlas pana Karase. Teď část 2. Pro a ta odpada. Tak teď se dostáváme ke 104. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že bychom měli zkontrolovat 104. Zahajuji hlasování. Někdo jeden chybí. Teď končím hlasování a je zamítnut. Teď 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď máme úvod, úvodní ustanovení číslo 1, kdo je pro, proti, Tak kdo je pro ještě jednou? Kdo je proti? Ověříme. O, zahajuji hlasování. Ještě dva chybí stále, chybějí. Končím hlasování. A je přijat. Uh,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 Děkuji. Tady zde jsou dva převody. Číslo 5, e, to je 5 milionů v závazku z nástroje e, rozvojové pomoci a partnerství podle e, dohody s Jižní Afrikou. A druhý převod, to je převod, který jsme již měli na stole minulý týden. Zde jsme měli otázky na komisi a to se týká 330 milionů v závazcích pro financování aktivit spojených s migrací, takže tady nám chyběly informace a mm, zde na minulé schůzi jsme dostali ústně i potom písemně, takže my jsme dostali dostat uspokojivou odpověď, takže můžeme hlasovat pro oba transfery. So I will open the vote.